So, good morning. Dobré ráno, dámy a pánové. Máme krátce po deváté a rád bych zahájil naši dnešní schůzi. Máme 75 minut, které jsme naplánovali na hlasování. Teď se dostaneme k bodu pořádu jednání, doporučení Radě komisi a SVČ ohledně východního partnerství před summitem v listopadu 2017. Včera odpoledne jsme se tomu věnovali po druhé, v druhém čtení. Chtějí spolu zpravodajové něco říct pan Fleckenstein, paní Andrikiene. Tak můžeme přistoupit hned k hlasování tedy začneme tady. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, drželi se, zamítnout. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat.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 teď se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu číslo 1. Pro, proti, drželi se přijat. 83 a 84 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 87 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 86 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 88 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijat. 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 20 pro, pardon, pan Scholz 129 pro, proti, zdrželi se tak, tohle ověříme. 129. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijat. 21 pro, proti, zdrželi se přijat. 22 pro, Pardon, pardon, omlouvám se. 148 pan Scholz pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. 150 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. 22 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 164 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 kompromis pro, proti, zdrželi se přijat. 189 pan Porgesio pro, proti, zdrželi se zamítnout. 190 pro, proti, zdrželi se přijat. Ověřit, dobrá, ověříme 190, pan Ranžel. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 192, pan Schaffhauser, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 25, pro, proti, zdrželi se přijat. 195 pro, proti, zdrželi se. To ověříme, 195. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijat. 222 pro, proti, drželi se, přijat. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. 32 pro, proti, zdrželi se, přijat. 232 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 1 k bodu úvodních ustanovení pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 6 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 8 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 9 pro, proti, zdrželi se přijat. 10 pro, proti, drželi se zamítnout. Kompromis 2 pro, proti, drželi se přijat. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 3 pro, proti, drželi se přijat. 26 pan Harms a pan Mezerič pro, proti, drželi se přijat, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 28 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat, 40 pozměňovací návrh, paní Nikolaj pro, proti, zdrželi se zamítnout, 41 pro, proti, zdrželi se zamítnout, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijat, 49, paní Fotiga pro, proti, drželi se zamítnout. 50 pro, proti, drželi se zamítnout. Elektronické hlasování o celé zprávě s těmito pozměňovacími návrhy zahajuji hlasování. Čtyřicet sedm kolegů je přítomných, končím hlasování, přijato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 To byla při. Děkuji za přípravu velice komplikované hlasování. Dostáváme se k dalšímu bodu, to je 12. Uzavření dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unii a jejími členy státy jedné straně a Novým Zélandem na druhé straně. Zpravodaj je pan Charles Tanok. Charles, chci něco říci. Já bych navrhla, abychom měli blokové hlasování a to bychom mohli pokračovat daleko rychleji a postoupit daleko rychleji, abych byl upřímný. Let's start our vote, then we will see. Takže začneme a uvidíme, když to výbor bude akceptovat. Budeme moci hlasovat o všech těch doporučeních. Myslím si, že by to prostě usnadnilo celé hlasování. GUE, bude to akceptovat GUE? No tak jdeme hlasovat. Za prvé hlasujeme elektronicky a koncensu hlasování. Zahoji. Vote is closed. Ukončuji hlasování. A bylo to schváleno 41 ku 3. We now come Teď se dostáváme eh, k návrhu zprávy týkající se dohody spolupráce pozměňovací návrh 29, tam Krasta pro proti přijato 30, Nikolaj přijato 31, Šolc pro, proti, držel se, to radši přeskoumám elektronicky 31, zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 20, 20 pro, 28 proti. Solé pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se. Přijato. 34 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 35 pro, proti, zdržel se. Tak to zase zkontrolujeme. 35 zahajuje hlasování.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 42 pro, proti, zdržel se přijato, 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 44 pro, proti, zdržel se přijato, 45, 46, 47 pro, proti, zdržel se přijato, 48 pro, proti, zdržel se přijato, teď body úvodních ustanovení. Dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. Tři pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyři, pět, šest pro, proti, zdržel se, přijato. Sedm, osm, devět pro, proti, zdržel se, přijato. Jedenáct pro, proti, zdržel se, přijato. Teď třináct pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis jedno pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 22, 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26. 24 odpada. 5, 25 pro, proti, zdržel se přijato, 26 pro, proti, zdržel se přijato, 28 pro, proti, zdržel se přijato, citace, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď se dostáváme k elektronickému závěrečnému hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 46 hlasy proti dvěma. Blahopřeji zpravodajům. 46 pro, 7 se zdrželo a 2 byly proti. So, weiter geht's. Budeme pokračovat dál a teď se dostáváme Eh, k číslu 14, což je posílená dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a republikou Kazachstán na straně druhé. Spravodajkou eh, paní Jakoncary chcete něco říci nikoliv, takže přecházíme rovnou k hlasování. Okay, so... Dobrá, Právě jsem se dozvěděl, že se budeme řídit daným pořadím, to znamená zahajujeme návrhem zprávy a pak bude dohoda o posíleném partnerství mezi EU a členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé. Začneme tedy kompromisem 2. Pro, proti, zdrželi se přijat.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 Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 60, pan Scholz pro, proti, zdrželi se zamítnout. 61, pan Kukan, 60, pro, proti, zdrželi se přijat. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijat. 21 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 97, Gomez, pro, proti, zdrželi se. To ověříme, 97, zahajuji hlasování. Jeden kolega chybí. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat. 104 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se přijat. 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 122 paní Andrikiene pro, proti, drželi se zamítnout. 100, ne, pardon, omlouvá se pan předseda kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijat. 126 pan Scholz pro, proti, drželi se. To ověříme, 126, zahajuji hlasování. Končím hlasování, jasně přijato. 127 pro, proti, zdrželi se přijat. 129 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat. 135 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. 131, pardon, 141. 141. Pan Scholz pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijat. Dostáváme se k INTA 5 pro, proti, zdrželi se přijat, 6 pro, proti, zdrželi se přijat, 7 pro, proti, zdrželi se přijat, 8 pro, proti, zdrželi se přijat, INTA 10 pro, proti, zdrželi se přijat, 147 pro, proti, zdrželi se zamítnout, body úvodních ustanovení, Dobrá, ověříme, 147 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat, 7 pro, proti, zdrželi se přijat, 8 pro, proti, zdrželi se přijat, číslo 9 pro, proti, Drželi se přijat. Teď citace. Ne, nehlasujeme a teď elektronicky o celé zprávě s těmito pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato 47 pro, 3 proti. We come to item number 15. Aha, dohoda o posíleném partnerství. Eh, chce paní zpravodajka něco říci, nikoliv, takže přistupujeme rovnou k hlasování. To je jedno jediné hlasování, elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Tři kolegové ještě hlasovali, dva. Dva kolegové. Dobře, ukončuji hlasování a bylo to přijato 46 hlasy proti 6 proti. Takže kolegové, byli jsme velice rychlí. E, příští bod je plánován na čtvrt na jedenáct. Co teď uděláme? Takže máme přestávku na kávu 45 minut. Mějte krásný den.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

Petro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 Jsou zbytek.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 se podívat.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

Dámy a pánové, drazí kolegové, teď se dostáváme k bodu 16 našeho pořádu jednání a dovolte, abych mezi námi srdečně přivítal pana Piera Krachenbuchla, generálního komisaře úřadu SN pro palestinské, u palestinské uprchlíky na Blízkém východě, UNRWA. Jako každý rok jsme také přizvali naše kolegy z výboru pro rozpočtovou kontrolu a pro rozvoj, aby se účastnili našeho zasedání. Jak víte, UNRWA je eh, úřad OSN vytvořený a schválený mm, generálním valným schromážděním v roce 1949 a jeho úkolem je poskytování pomoci a ochrany zhruba 5 milionů eh, registrovaných palestinských uprchlíků v Jordánsku, Libanonu, Syrii, západní bance, západním břehu Jordánu, pásmo Gaza a východním Jeruzalému. Pro UNRA pracuje 30 tisíc zaměstnanců, většina z nich jsou palestinští uprchlíci samotní Eh, služby poskytované tímto úřadem jsou vzdělávání, zdravotní péče, sociální služby, infrastruktura, ochrana a mikrofinance. Evropská unie UNVA mají dlouhodobé strategické partnerství již od roku 1971, protože sdílíme stejné cíle dosáhnout stability a rozvoje lidské, lidských životů na Blízkém východě. UNRVA je zcela centrálním úřadem pro dosažení bezpečnosti, stability, míru a rozvoje na Blízkém východě, tak jak se to zdůrazňuje stále. Kolegové, výstava, eh, která je sorganizována společně DV a UNVRA, se bude konat mezi 9. a 13. říjnem, aby poukázalo na pomoc a pozitivní dopad vzdělávání na život palestinských uprchlíků uprchlíků. Výstava se jmenuje Budování budoucnosti lékaři v, le, v komunitách uprchlíků. Takže vás všechny srdečně zvu do Jehudy Meduhin Mezaninu, druhé patro budovy PHS. A navrhuji teď, aby pan komisař Krenbühl se na 10 na 15 minut vzal slovo a potom si budeme vyměňovat zkušenosti. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání. Je pro mě velkou ctí, že mohu být ve výboru pro zahraniční vztahy v Evropském parlamentu. Dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát za tuto příležitost a děkuji vám zejména za silnou a neutuchající podporu ze strany Evropské unie, ale také zcela jasně ze strany Evropského parlamentu, který vždy poskytoval podporu u NRVA eh, v práci tohoto úřadu a snažil se vyvíjet úsilí pro získání nezbytné podpory a také pozornosti pro pomoc eh, palestinským uprchlíků. Teď už máme 9,1 milionu uprchlíků mezi příslušnými respektivními zeměmi Jordanem, Libanonem, Sýrii, a tak dále a je třeba poskytovat služby, o kterých jste se zmínil, pane předsedo, eh, v rozsahu aktivit, které implementujeme. K tomu se ještě později vrátím. Je velmi důležité, že přichází tolik podpory i ze strany politických institucí Evropské unie od roku 1971. Já osobně i my jako celý kolektiv jsme velice vděční za závazek, který si vzala na sebe Evropská unie pro pomoc UNRWA pro zlepšení těch eh, velice obtížných podmínek, za kterých tam palestinci žijí. Eh, je to skutečně ústřední podpora přicházející ze strany Evropské komise, která byla tento rok posílena na základě rozhodnutí, eh, které mi pan komisař Hán před několika dny oznámil a sice jedná se o zvýšení částky nad rámec 82 miliard, což je částka poskytovaná ročně ze strany EU. A my jsme velice vděční za tu skutečnost, že to je skutečně více let ta podpora, kterou dostáváme od Evropské unie v tom obtížném kontextu, ve kterém náš úřad působí. Velice často je tady takový trend popisovat potíže a výzvy, kterým čelíme v různém kontextu, ale dnes bych rád začal lepšími zprávami a to je skutečnost, že přesně před týdnem celý kabinet eh, premiéra Mamdalaha eh, jeli poprvé do pásmo Gaza. Eh, předseda vlády tam jel po několika letech, ale celý kabinet tam nebyl už deset let. A celá tato vláda tam jela eh, díky úsilí usmíření mezi jednotlivými palestinskými stranami a zejména také poukázání uznání palestinské samozprávy, aby se chopila také své odpovědnosti v pásmu Gaza a aby se také ujala své odpovědnosti příslušná ministerstva v pásmu Gaza, aby se diskutovalo o otázkách bezpečnosti a přechodu a tak dále. E, náš úřad spolupůsobí jako politický aktor v procesu usměřování, ale protože denodenně jsme konfrontováni s náklady nedořešených politických záležitostí a jejich mnoho, v rámci palestinského dialogu a usmíření toto je skutečně klíčový komponent, který by mohl vést, bude-li tato mise úspěšná pro zlepšení životních podmínek palestinců v pásmu Gaza. Já sám jsem stejn, ve stejný čas jako vláda přicestoval do Gazie, aby se zabezpečilo, že pan předseda vlády i kabinet budou vědět, že náš úřad stojí při nich a uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom pomohli řešit ty nejaktuálnější humanitární záležitosti. A zmiňuji se o tom proto, že protože, a dovolíte-li mi, to je první poselství eh, směrem k vám, že je to doba, kdy je absolutně nezbytné znovu vytvořit politický a osobní horizont pro tento region. Když začnete přemýšlet o skutečnosti, že palestinci a vezmuli si tu komunitu, kterou se staráme, palestinští uprchlíci, všem je méně než 24 let. A tito mladí lidé eh, eh, vyrůstají a svět jim říká, že když budou umírněni a budou-li věřit v politický proces a ve vyjednávání, takže se nalezne řešení. Ale toto řešení nebylo nalezneno, ne, neprojevilo se to v konkrétních změnách. A někte, ze zásadních dynamik e, v postupu nezaměstnanosti a jejím růstu zůstávají jedním z problémů, kterým komunita čelí. Proto je nezbytné. Nic není důležitější než znovu vytvoření politického horizontu, ale také osobního horizontu, jak opakuji. Když se podíváme, palestinská mládež musí, když se podíváme na mládež, máme 270 tisíc studentů, ve 260 školách, které jsou na, v pásmu Gaza. Jsou to studenti v našich školách, dostávají devítileté vzdělávání v našich školách. 90% z nich, 270 tisíc, nikdy neopustilo pásmo Gaza v jejich životě. Zkuste si představit, co to znamená. 65% z těchto mladých lidí nikdy nenajdou práci v pásmo Gaza, protože lokální ekonomika eh, eh, má, odnesla takový dopad celé situace a to není něco, co může být osměřitelné s mm, eh, důstojností a slučitelné s důstojností všech, kteří tam žijí. A proto se domnívám, že musíme tomuto problému čelit a snažit se ho řešit politicky. Eh, je tady určité riziko, Eh, týkající se rozvoje, ale to lze zvládnout, protože teď tady není akutní fáze konfliktu, protože denně se nestrácejí životy díky nějakým srážkám, konfrontacím nebo teroristickým útokům, tak jako je to v Sýrii nebo v Jemenu, nebo co se týče Líbie a Myanmaru všechny tyto, všechny tento kontext si zasluhuje pozornost. Ale na pásmo Gaza můžeme hledět jako na časovanou bombu, pakliže se nebudeme věnovat těm lidským dopadům a důsledkům. Celá řada organizací tady působují přes 50 dětí a přes 30 dospělých jsou dotčeny tím či o ním způsobem postdram, syndromem postdramatického utrpení eh, díky životním podmínkám v Gaze. V pas, v západním pasmu, na západním břehu Jordánu vidíme, že už uplynulo 50 let od června 2000, od konfliktu z roku 1967 eh, pět let od zahájení okupace někdy musíme přemýšlet o těchto záležitostech. Já jsem se narodil v roce 1966, rok před zahájením okupace. Zatímco kdybych se narodil v Hebromu v Jeninu, tak eh, všechno to, co jsem mohl dosáhnout v mém životě, eh, by bylo znemožněno díky parametrům okupace. Proto je důležité uvědomovat si tento kontext. A Eh, eh, nechci to analyzovat tak, že by tady byla jenom politi- jedna jediná dimenze, a to politická. Podívejme se, okupace je zcela zásadním aspektem nedostatku svobody pohybu, demolicí, sociální exkluze a izolace pro palestinskou komunitu. Pak situace palestinských uprchlíků v Sýrii. 560 tisíc palestinských uprchlíků v Sýrii bylo před válkou, 120 tisíc uteklo do sousedních zemí, převážně do Libanonu a Jordánska, ale také do Turecka, některé, někteří do Egypta a někteří v roce 2015 se připojili k syrským uprchlíkům směřujícím do Evropy. Máme zhruba 440 tisíc palestinských uprchlíků v Syrii, kteří jsou přesídlováni ve velkém množství. To tež, co se děje se Syřany. A musíte si uvědomit, že palestinci teď čelí. A já když jsem navštívil palestinské uprchlíky v Alepu, v Damašku a v jiných eh, letech, tak, tak se setkávám s komunitou, E, která prostě zažívá e, vysídlování, ztrátu příbuzných, ztrátu, e, ztrátu přátel a to už je druhá generace, která tímto trpí. Čili jste před velice Ehm, fragilní, velice citlivou komunitou ohroženou s evropskou eh, podporou a s podporou našich dalších donátorů se nám podařilo dosáhnout velkého dílu a rád bych tady zdůraznil několik bodů, které jsou důležité pro naši práci. Ta klíčová aktivita, eh, v níž jsme velice silní, to je naše vzdělávací práce, kterou eh, poskytujeme. A já eh, prostě se cítím jako poskytoval eh, služeb pro komunity, která nemá žádný, žádný status sama o sobě a zároveň jsme součástí politické krajiny na Blízkém východě. Máme tam 700 škol, které máme v Syrii, Jordánu, západním břehu Jordánu a to je samozřejmě, vyžaduje veliké úsilí 24 tisíc učitelů, máme všechny je zaměstnáváme přímo, pár výjimek je eh, jsou palestinští uprchlíci. I když zaměstnanci naše 98% jsou palestinští uprchlíci samotní. A nedávno jsem se účastnil speciálního zasedání UNRWA na zasedání na valném schromáždění OSN. Vzali jsme tam dva naše studenty sebou Karim, 13-letý student z Gazy, který je eh, prezidentem studentského parlamentu. Oni by bývali byli šťastní, kdyby se mohli eh, setkat tady a a on vlastně zastupuje 270 tisíc studentů a on hovořil před valným schromážděním a tam řekl, že poskytování vzdělávání ze strany našeho úřadu umožňuje udržení vůbec života a vzdělávání. My víme, že jsme svědkové historické nespravedlnosti, dále pokračoval. Ale my na nás nechceme nahlížet pouze jako na takové. My chceme, aby svět viděl také naš, naše schopnosti, naše motivace a naše odhodlání, jaké máme jako mladí studenti. To se podařilo v našich školách s, vaším podporu, s vaší podporou. Dále se nám podařilo také díky učitelům a díky mnoha rodinám, Eh, působit ve velice exponovaných institucích a školách, eh, protože 240 zaměstnanců udrželo otevřené kliniky i školu během celého konfliktu v Sýrii. Eh, a my jsme zatím máme 25 zaměstnanců UNRY, které postrádáme a přes 20 jich v tomto konfliktu již zemřelo. Velice se staráme také o zdravotní péči a to, k tomu se vrátím v kontextu naší diskuse. Náš úřad čelí mnoha výzvám. Samozřejmě působíme v nejvíce polarizovaném kontextu na planetě. Všechno, co děláme nebo neděláme, říkáme nebo neříkáme, je analyzováno, posuzováno. Uh, a čelíme četným otázkám. My je vždycky vítáme, protože je důležité zaobírat se těmito otázkami eh, se všemi obavami, které se vyjadřují. My se snažíme být neutrální, bereme neutralitu velice seriózně a také bereme kritiku, která může být vyjadřována. Eh, máme tu také eh, operativní a bezpečnostní výzvy, jak už jsem se zmínil v souvislosti ze Sýrii, kde nám umřeli eh, zaměstnanci a rovněž v pásmu Gaza. Ale také čelíme velkým výzvám, co se týče naší finanční situace. A tady rok po roce samozřejmě se snažíme řešit otázky nedostatku financí v roce 2015 jsme takřka museli posunout zahájení školního roku, což pro mnoho studentů na světě, včetně mých synů, by bylo fantastické jako novinka, protože prázdniny by byly delší, ale pro palestinské uprchlíky to bylo velkým šokem. E, stejně tak jako pro hostitelské země, jako Jordánsko, Palestina, e, kteří cítili, že to je poslední problém, který bychom tady měli mít. Eh, připomeňme si, že vzdělávání, které eh, poskytujeme ve školách, je zároveň příspěvkem pro stabilitu a chránící mladé lidi před rizikem radikalizace, radikalizace a extremismu, eh, které jsou také silné. Tento rok já jsem se účastnil zasedání valného shromáždění a měli jsme 126 milionů dolarů na čtyři měsíce pro fungování našich škol, všechny služby, které poskytujeme, zdravotní služby. Podařilo se nám zmobilizovat další peníze, e, včetně toho příspěvku, o kterém se zmínil pan komisař Hahn 9,1 dalších milionů od Evropské unie. Dodatečně potom máme peníze z takových zemí, jako jsou Spojené Arabské Emiráty, Švédsko, USA a další. My to velmi vítáme, ale stále nám chybí 77 milionů, čili my budeme aktivně také oslovovat jiné země v okolí Perského zálivu i jinde, abychom zabezpečili překlenutí eh, těchto eh, nedostatků finanční, abychom mohli poskytovat ty zdravotní potíže, aby, bylo, aby se byla řešila otázka, zda se otevřou školy či nikoliv. Samozřejmě v evropském kontextu jsou země, vy začnete diskuse, reflexe a konzultace o dalším víceletém finančním rámci. A z mé perspektivy je samozřejmě nesmírně důležité, aby práce, kterou parlament vždycky činil podporováním UNRWA díky, uspoko- díky pomoci potřebám palestinských uprchlíků, aby to zahrnuli také do vyjednávání tohoto víceletého finančního rámce. Za to bychom vám byli velice vděční. My také vynakládáme velké úsilí, abychom skutečně eh, ekonomicky nakládali eh, s našimi náklady. Eh, náš, eh, náš rozpočet by byl tento rok 80, o 80 milionů vyšší, kdybychom se nesnažili zredukovat po, po naše programy a šetřit, čili podařilo se nám dů dosáhnout podstatných úspor díky našemu úsilí a proto žádáme všechny partnery, aby s námi zůstali po našem boku. My rovněž vás chceme ubezpečit, že máme pravidelné příležitosti pro členy Evropského parlamentu, stejně tak jako pro jiné, kteří jsou vítáni, aby přijeli do našeho regionu, setkali se s našimi zaměstnanci, ale také s našimi studenty. To by bylo velkou inspirací pro členy studentského parlamentu v celém regionu. A co to znamená být poslanci? Bylo by to skutečně ohromná příležitost pro řadu z nich a já bych vám, vás rád povzbudil v tom, abyste to učinili. Náš úřad není nějaký sebeproklamovaný aktér Eh, už se tady zmínil mandát. My jsme dostali mandát od valného schromáždění v roce 1949 a bereme ho nesmírně vážně. Já eh, podávám, mm, skládám účty eh, valnému shromáždění jako takovému a to ukazují všechny naše výsledky minulý rok. Valný, valné shromáždění prodloužilo náš mandát na tříleté období Eh, s převážnou podporou 170, 167 členských států, kteří se vyslovili pro. A eh, my bychom rádi požádali Evropská unie, aby zůstala aktivní a silná, tak jako byla v minulých letech, aby podpořila náš úřad eh, v tom, aby nám pomohlo i s našimi finančními obavami. Děkuji vám mnohokrát a samozřejmě velice rád si vyslechnu připomínky poslanců. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane Krinbühle, za váš příspěvek, za vaše vystoupení a za nejnovější informace o práci vaší instituce. Máme zhruba půl hodiny na rozpravu a v tuto chvíli se přihlášili čtyři kolegové. Pokud chce vystoupit ještě někdo další, prosím, přihlašte se. Pokusíme se omezit řečnický čas na tři minuty. Pan Gáler za EPP jako první, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám za přehled, který jste nám poskytl. Myslím, že politicky nadále, tady jsem, pokud se na mě chcete podívat, tady sedím. Politicky se nadále můžete spolehnout na podporu tohoto parlamentu, o tom není sporu. Pracujete skvěle. Já považuji za důležité především to, že máte tolik žáků, že tolik žáků podléhá vašim osnovám a ne nějakému ideologizovanému systému výuky od Hamasu. Jak to vidíte? máte s výhledem na jednotnou palestinskou vládu, která by vládla i v Gaze, že by i ta část učebních plánů, které podléhají jim v Gaze, že by třeba podléhaly vaším učebním osnovám? Dalo by se o tom diskutovat? to je věc, o které my aktivně hovoříme. Měli bychom hovořit s palestinskými účastníky, když k tomu přijde. Mohli byste nabízet tedy tuto výuku i v jiných oblastech? Další bod, který, který považuji za důležitý, tam by asi bylo nutné dohodnout se s Izraelci, to by byla svoboda pohybu tamních lidí a její zlepšení. Jak jste to popisoval, 90% lidí, kteří ještě nikdy neopustili gazu, no to je opravdu zásadní omezení jakékoliv svobody pohybu. Lze tady očekávat nějaký pokrok v souvislosti se vznikem jednotné vlády, nebo se spíš obáváte že jakmile bude jednotná vláda a součástí bude i Hamas, tak by to mohlo vést k nárůstu izraelských obav, když by tato teoristická organizace byla účastna na vládě, zda to nepovede k dalším restrikcím v pohybu mezi západním břehem a Gazou. Děkuji panu Gálerovi. Nejdřív to pozbíráme, ty příspěvky za SAD, pan Freund. Děkuji. Jako člen delegace EU Palestína vám nemohu být nikdy dost vděčný za to, co děláte vy a vaše organizace v pásmu Gazy. Teď já jsem si to napsal anglicky, ty poznámky, a teď se to pokusím poněmčit. Hovořil jste o reconciliation, tedy o smíření mezi znepřátelenými skupinami. Um, No, za prvé, něco takového posloucháme už dost dlouho, ale teď je to zjevně v nějakém stádiu, kdy už by se to mohlo opravdu realizovat. Já nevím teď, jak dlouho to je, půl roku, možná i déle, jestli za vás nebo za vašeho předchůdce. To tady bylo tak, že někdo přišel a říkal, že situace v Gaze je natolik explozivní, že v nejbližších měsících opět může dojít k válce, nebo ať už se ta situace pak nazývá jakkoliv. Z toho, co jste říkal dnes, eh, jsem spíš vyrozuměl, že se věci zlepšují. I když eh, samozřejmě zásadním aktérem v této situaci je Izrael a o tom je také potřeba hovořit. O Gaze není možno hovořit při veškerém směřování těch dvou stran bez účasti třetí strany, nebo bez zmínky té třetí strany. Mě by zajímalo, jak to vypadá v této souvislosti. Také v souvislosti s tím, že jste řekl, že byste se radoval, kdybychom navštívili Gazu a přitom víte, že to zatím vždycky stroskotalo na rozhodnutí Izraelců, kteří nás tam nepustili. Ještě třetí otázka nebo komentář, když dovolíte. Rizí náhodou jsem v New York Times četl článek o Bělorusku v Minsku. Je 30 tisíc mladých lidí pracujících v oblasti high-tech. Pracují na aplikacích a na dalších. A tady si kladu otázku, zda by nebylo možné uh, a do jaké míry vzdělávací systém v Gaze by na to byl připraven, aby ti mladí lidé a počty mladých eh, vy znáte, mladých je tam asi daleko víc než ve všech ostatních zemích, které my to zastupujeme, aby ty lidi mohli pracovat třeba v tomhle oboru. To by byl přece, to by byla úžasná vyhlídka. To, když se podíváme, kolik palestinců udělalo kariéru ve Spojených státech po té, co odešlo z palestinci, to jsou prostě skvostné mozky. Nedali by se ti lidé tedy zaměstnat a tím pádem jim poskytnout nějakou vyhlídku do budoucnosti tímto způsobem? Děkuji. Další pan Nart za Alde. Hablamos de Gaza. Hovoříme o Gaze a zdá se, jako by to byl pouze problém řízení. Já nechci hovořit o politice, protože v tomto případě eh, to řídíte vy, vy řídíte instituci, která si zaslouží naši podporu a náš obdiv. Ale otázka je následující. Tváří v tvář situaci, kdy Evropský parlament eh, působí pokrytecky a filantropicky, například právě teď soudruh socialisticky řekla, to je pravda, my nemůžeme navštívit kasu, ale neaplikujeme článek 2 dohody <clears throat> Eh, dohod, asociační dohody s Izraelem. A s Izraelem máme velmi významné ekonomické vztahy s Evropskou unii, ale není možné, aby nám zakázali vstup k ním, když jim také, když jsme pro ně tak významní. Proto v důsledku toho Eh, co pak si zasloužíme? Eh, zasloužíme si to pohrdání, protože se nesnažíme pracovat tak, jak bychom mohli. A necháme se takto řídit. A teď Gaza kde podmínky životní jsou naprosto nemožné, nejenom co se týče ekologické záležitosti, a já se ptám, proč 270 tisíc palestinských dětí studují nemalí vůbec žádnou budoucnost a předstírat, že Gaza bude Singapurem Blízkého východu, to je skutečně i to utopické a nesprávné. Gaza je prostě odpadliště, které nechal a zanechal Izrael jako hromadu odpadu v, z roku 1947. To není možné. To, co vy mi říkáte, já bych byl velice spokojený, eh, kdyby se podařilo transformovat eh, toto zemi do eh, technologické vyspělé země, tak jak to bylo v Singapuru. Existuje vůbec nějaký model socioekonomického rozvoje v Gaze? co pak je možno ne de, nekonečně hájit okupaci Gazy s Izraelem, který neplní čtvrtou úmluvu, protože jako opakační okupační mocnost má povinnost financovat všechny služby. On to nedělá a my to děláme, ale neděláme nic proti tomu, aby tuto povinnost splňoval Izrael. A teď, co se týče eh, palestinské samozprávy. Některé jiné palestinské jsou korupční, naprosto zdiskreditované před samým palestinským národem. Eh, a eh, teď podívejme se na usměřování těchto superstruktur. Je tady vůbec nějaká možnost, když se podíváme na to, jak tam působí Hamas a domníváte se, Eh, že je možné modifikovat kontext okupace, která trvá už půl století. Děkuji. Panu Nátovi, dámy a pánové, ještě pět lidí se přihlásilo. Já teď uzavřu seznam řečníků. Jsou to tito kolegové. Und Frau Valina, dann rufe ich jetzt... Takže teď ještě těchto pět kolegů dostane, pardon, čtyři kolegové dostanou slovo, pak dojde na odpovědi. Paní Ksakorafa, teď prosím. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιβεβαιώνοντα τον κύριο Νάρτ, επειδή είχα την τύχη, την κακή τύχη να μπορέσω να μπω στη Γάζα και. Děkuji. Já jsem bohužel se dostala na palestinské, na, Gaza, na území Gazy a opravdu vám můžu potvrdit, že se jedná o obrovské vězení a je to genocida eh, palestinského lidu. Já vás ujišťuji, že tomu také a pane eh, komisaři, Nejdřív bych vám ráda poděkovala za tu vyčerpávající informaci, kterou jste nám dal. A nežli vám položím otázku, tak bych chtěla říci, že váš mandát je velice důležitý pro eh, roli a pro práci, kterou vy během těchto posledních desetiletí vykonáváte pro ochranu a pro prosperitu e, palestinských uprchlíků a pro vylepšení jejich životních podmínek na e, střední výchově a GUE. Opravdu velice si váží díla, které vykonáváte a e, Evropský parlament vám chce pomáhat ještě více i to, tento rok. A proto také jsme zvýšili i, člán, i peníze, které vám, které vám posíláme. Takže v současné době my v podstatě, v podstatě se tam zavírají eh, nemocnice, taky v Kalkilii. a to nicméně nezastaví masakry, které se odehrávají na jeho Libanonu. To, co se týče eh, destrukce těch infrastruktur eh, ze strany Izraele, tak eh, to pokračuje dál a bohužel Izrael ničí i struktury, které staví Evropská unie. To jsou politické důvody a Evropská unie se snaží o to, aby k takovýmto destruktivním akcím nedocházelo a doufáme, že váš mandát bude dále eh, rozprostřen i na země, které přijímají tyto uprchlíky. Nezapomeňme také na roli arabských zemí, které eh, přijímají spoustu uprchlíky, jejich počet stoupá. Já bych se vás chtěla zeptat na následující věc. Víte, jaké instrukce máte pro to, abyste se mohli žádat o o kompenzace za to, že Izrael zničil vaše infrastruktury? A co je s těmi pomocemi, které vy eh, poskytujete, a eh, hlavně ze strany arabských zemí? Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Teď pan Bostináru, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel na schůzi pozdě, je to ze zdravotních důvodů, ale jsem tady proto, abych nejdřív vyjádřil vděčnost za tu úžasnou práci, kterou jste udělali a děláte a my doufáme, že s politickou podporou parlamentu budete dělat a že budete na to mít řádné finanční zdroje, protože to, co jste udělali, je opravdu unikátní. Věnujete se nejenom otázce palestinských uprchlíků a opravdu si zasloužíte maximální míru uznání a podpory z naší strany. Problém smíření a vlády národní schody. Jak vidíte šance, že k tomu jednou opravdu dojde, dříve či později? slibů tady už bylo spoustu. Teď je situace poprvé taková, že je tady určitá, určitá reálná naděje plus ta podpora z Egypta. Jaké jsou tedy šance? A za druhé, jakou roli by měla hrát Evropská unie, abychom zajistili, že vláda, vláda národní schody, národní jednoty eh, bude vládnout stejně i v Gaze, protože v tu chvíli by šance Gazy na zlepšení osudu vzrostly, aspoň lehce vzrostly. Tedy ještě jednou děkuji vám, zasloužíte si naší maximální podporu. A je hamba, že lidé z tohoto parlamentu mají ty nápady, jako zastavit finanční podporu vaší organizace. To jsou lidé, kteří nemají ani tolik odvahy a slušnosti, aby přišli sem, když se diskutuje. Ti lidé teď eh, v podstatě ne, neukázali sebe menší míru odvahy se vám postavit tváří v tvář, ale to už je jiná pohádka. Musím říct, že opravdu vaše entuziastická práce na mě velice zapůsobila. Děkuji. Pane Bostináru, jeden z kolegů, který odstartoval tuto debatu. Jedna z kolegyň už není v řadách parlamentu, byla zvolena do Bundestagu v Německu. EKR zatím neměla zástupce, proto mimořádně povolím pana Jur- slovo panu Jurkovi, ale nikoho dalšího už ne, prosím před chvílí <clears throat> mluvil. Eh, Děkuji. Já bych se jenom chtěl zeptat, reagovat na to, co říkal teď pan Bostináro. Chtěl bych se vás zeptat s ohledem na tu potenciální vládu národní schody, zda by tato vláda s účastí Hamásu mohla být konstruktivním účastníkem mírového procesu. Děkuji. Děkuji panu Jurkovi. Další je pan Weigl za ALDE. Děkuji. Právě jsem dorazil a omlouvám se za pozdní příchod, ale přišel jsem sem ve chvíli, kdy hovořil kolega pan Nart a abych ušetřil čas, tak vám řeknu jenom to, že mohu podepsat všechno, co řekl. On má v této oblasti skvělé znalosti, zná toho víc než já. Ale já jsem v tomto regionu také opakovaně byl. Byl jsem i v Gaze, pokusil jsem se tam několikrát dostat, ale nebylo mi to umožněno, stejně jako mnoha delegacím Evropského parlamentu jsem se tam opakovaně nedostal. Vždycky, co nám, vždycky to bylo, že nám poslední chvíli arrogantně někdo řekl, že tam nesmíme a podívat se na to, jak to v reálu vypadá. Rád bych vyjádřil své hluboké uznání tomu, co UNRWA v této oblasti dělá. Samozřejmě patřím k těm, kdo podporují každý halíř, který byste mohli dostat na svou práci. Samozřejmě bych rád zdůraznil, že eh, to, co tam děláte v humanitární oblasti, to nemůžeme vyjmout z obecného politického kontextu. Budeme se muset jednou dostat tak daleko, že mír mezi Izraelci a Palestinci se stane skutečností. To je celý ten problém. Blízký východ nemůže žít natrvalo s tímto problémem. A já si myslím, že všechny iniciativy, včetně těch arabských iniciativ, a ty teď téměř upadly v zapomnění, se opírají o vzájemné uznání, vzájemné uznání Izraele a Palestiny. Musí se navzájem uznat, to je jediná cesta k míru. Tady bych eh, skončil. Samozřejmě zasloužíte si naše plné uznání a prosím, pokračujte ve své práci a můžete se spolehnout na podporu tohoto parlamentu. Děkuji. Děkuji a poslední paní Valína Zague. Děkuji, pane předsedo. Já se zeptám na něco velice konkrétního. Eh, říká se, co se už tady zaznělo, co se děje vždycky, když delegace Evropského parlamentu se snaží vstoupit do pásma gazy. A kromě toho chceme také samozřejmě vidět projekty, které jsou financovány Unii, ale eh, z Evropského parlamentu se nevykonává nátlak na sionistickou vládu, aby tyto delegace mohly vstoupit a přesvědčit se na vlastní oči o situaci v Gaze. Nikdy se neprotestuje, nikdo nás nepodpoří. A domnívám se, že tady v rámci boje proti terorismu má Evropská unie velký problém vzhledem k tomu, co se tam děje a vlastně usnadňuje, tak jak jste to řekl, že osoby, které se narodily již po touto okupací, nevedou vůbec žádné, nevidí vůbec žádné řešení pacifistickou cestou a proto mají sklon eh, k terorismu nebo k, k eh, ovlivnění extremismem. Já vám hovořím, jak vám hovořím, eh, v rámci hospodářské spolupráce se Saudskou Arabií a se Spojenými Emiráty. Eh, máme páté hospodářskou spolupráci se Saudskou Arábií a v jaké výši? Děkuji kolegové a možná, že i já bych si teď dovolil položit otázku. Eh, váš úřad byl v minulosti obviněn z toho, Eh, jako kdyby eh, prostě byl komplicem terorismu a podporoval Hamas, zatímco učitele a že učitelé prostě jsou nějakým způsobem eh, zapleteni do teroristických útoků. Vy jste vždycky odvraceli a striktně odmítali taková naštění, ale možná by bylo dobré, abyste nám k tomu řekl něco víc, když jste hovořil o neutralitě vašich zaměstnanců a vašeho úřadu my teď máte 15 minut, protože očekáváme premiéra bývalé republiky Makedonie. Děkuji vám, děkuji vám za vaše poznámky, otázky a děkuji vám především za vaše slova uznání práce, kterou odvádíme mý kolegové za složitých podmínek. Pro nás je taková podpora velice důležitá a velmi vám za ní děkuji. Pane Galere, vy jste se ptal na učebnice a na to, jak je to s tím dopadem na využívání učebnic, který má palestinská vláda. My používáme v našich školách učebnice hostitelské vlády. To jsou učebnice, které sestavily palestinské úřady a důvod, proč používáme tyto učebnice je ten, aby naši žáci po deváté třídě mohli přejít do škol zřizovaných příslušnými institucemi. To jsou tedy učebnice z těch hostitelských uh, Eh, orgánů. Každý rok vznikají nové učebnice, my je čteme, analyzujeme a zajišťujeme fakt, že ať už je to genderově, valenčně a jinak vyvážené, aby to bylo v souladu s hodnotami OSN. To neznamená, že by se palestinské děti nemohly učit o své historii, o své kultuře, ale jde o to, aby ty eh, učební podklady byly v plném souladu s našimi hodnotami. To, o tom se jedná s ministrem vzdělání Palestíny. To, o čem se učí děti, eh, tedy je v souladu s těmito hodnotami. Co se týká svobody pohybu, vy jste se ptal, zda můžeme očekávat nějaký pohyb v této oblasti. Ano, musíme tady dosáhnout zlepšení z mnoha různých důvodů. Letos poprvé se nám třeba podařilo stovku studentů z Gazy vzít na návštěvu na letní tábor do západního břehy, na západní břeh. Byli v Hebronu, v Janínu a v dalších místech. To pro ně byla úžasná zkušenost, protože zatím nikdy nemohli gazu opustit. A naopak studenti ze západního břehu byli v gaze. To je velice důležité, aby ti mladí lidé měli nějaký pocit pospolitosti. Jakým způsobem nedostatek svobody pohybu dopaduje, dopadá na osudy lidí v Gaze? To vám řeknu. Před pár týdny jsem se setkal se čtyřmi pacienty, kteří trpí rakovinou. Takových jsou tisíce, ale tito čtyři, tak tři z nich nikdy nedostali povolení opustit Gazu, i když měli termín v izraelské nemocnici. Jeden z nich, ten čtvrtý, byl přijat v nemocnici, byl tam léčen, vrátil se do Gazy a před druhým kolem léčby to povolení už zase nedostal. Teď tedy čeká na povolení, aby mohla absolvovat druhé kolo léčby. To jsou věci, které rozhodně nijak nesouvisí s tím, zda člověk je naladěn pro izraelsky nebo pro palestinsky. To je naprosto zásadní věc, kdy je lidem odpírán přístup k lékařské péči. Já pracuji 25 let v zónách konfliktu, ale něco takového jsem nezažil. To je porušení toho nejzákladnějšího práva každého člověka, aby měl přístup k zdravotní péči, když ji potřebuje. Takže ta otázka je zní, zda můžeme kolektivně mobilizovat, buď aby tedy veškeré prostředky typu radiologická péče, chemoterapie a tak dále mohla cestovat do Gazy, což zatím není možné, a nebo aby lidé mohli z Gazy a západního břehu mohli jezdit za léčbou do Izraele. To je otázka pro nás, pro všechny, protože teď máme úplně naprostý opak toho, co si lidé myslí. Lidé jsou z toho ještě víc zoufalí nevyřeší to starosti dneška a přidělá to starosti na zítřek, takže to musíme opravdu aktivně řešit. Vy jste se ptal, zda může dojít k nějakému konfliktu. Já jsem byl trochu optimističtější, když jsem vám říkal o té náladě, kterou jsem zažil v Gaze minulý týden. Tam vítali tisíce lidí vládu, byla tam taková optimistická očekávání, ale znáte z vlastních zkušeností, že když jsou ta očekávání, tak o to horší je, když jsou nesplněná. To samozřejmě není jenom poselství pro Palestince. Palestinská delegace si toho byla vědoma. To mi řekl jejich vicepremiér, že lidé očekávají, že se teď značně zlepší ta situace, ale to platí pro každého. Nemůžeme dopustit další kolo zklamání v Gaze, protože Lidé jsou tam opravdu stresovaní, žijí v úzkosti, jsou traumatizováni. To je důsledek všech těch blokád a vleklých konfliktů a násilí, které po léta museli zažívat. Říkali jste, taky jste se ptali, jak to vypadá ve vztahu s Izraelem. Ano, máte pravdu, že usmíření mezi palestinsky je jedna věc a pak je důvod, čemu pan Guterres, generální tajemník OSE, říká, co řekl, když v srpnu byl v této oblasti, řekl, kredibilní politický proces. Jediné paradigma je politika dvou států. Žádný plán B neexistuje. Otázka high-tech. Ten potenciál tam je. Mladí lidé v Gaze, obecně lidé v Gaze jsou velice kreativní, velice podnikaví, upřímně jedna z nejšokujícnějších statistik. Já nerad užívám statistiky až moc, ale jedna z těch statistik tam říká, že UNRWA poskytuje milionu lidí v Gaze potravinovou pomoc. 80 tisíc lidí v roce 2000 bylo odkázáno na potravinovou pomoc. Tedy po 17 letech jsme se z 80 tisíc příjemců dostali na milion. A proč? Protože celá ekonomika je zdevastovaná tou politikou konfliktu a blokády. To je realita. To je měřitelné tou potravinovou pomocí. Musím říct, že jsem se hrozně styděl, i když jsem samozřejmě pišný na tu pomoc, tak jsem se hrozně styděl, když jsem byl konfrontován s těmi rodinami, kdy mi otcové, někdy i matky, děkovali za potraviny. Kdyby ti lidé mohli podnikat, exportovat do Izraele, na západní břeh, do Evropy, a lidé se mě ptají, jak to bude tedy s nezávislostí. Ti lidé se chtějí vrátit do své vlastní práce, chtějí mít svou vlastní důstojnost, jako ostatně každý z nás. Potenciál tam je, ale za stávajících podmínek, které tady byly zmíněny, za podmínek blokády, eh, vyhlídka na změnu je velice malá. To znamená, součástí toho všeho je samozřejmě to smíření, ale stále hraje roli ta okupace. A stále se opakuje. Všichni na světě to říkají. Politici, diplomati, pozorovatelé říkají. Po posledním konfliktu v roce 2014 lidé říkali, že se ta situace nesmí vrátit do situace před tím. Prostě není možno se vrátit zase do té situace okupace a blokády, ale dámy a pánové, více či méně se to děje. Jak už jsem řekl, říkám to velice skromně, se vším respektem, tak bych eh, chtěl říct, že skoro příliš dlouho to trvá, že se zjišťuje, kdo je pro koho. V tuto chvíli je třeba říct mír, stabilita, důstojnost pro všechny v této oblasti, včetně palestinských uprchlíků, pokud chceme dosáhnout nějakého pokroku. Parametry, které tady panovaly po dlouhou dobu, k řešení nijak nevedly. Také se tady hovořilo o procesu smíření a o budoucnosti, o socioekonomických podmínkách v Gaze a vyhlídkách vyhlídky za stávající situace tam nejsou. Neuvidíte nějakou obrodu místní ekonomiky za stávajících podmínek konfliktu, blokády a okupace. K tomu prostě nemůže dojít. Uh, Viděli jsme jeden sektor po druhém, jak na ně dopadala tato situace. Viděli jsme nárůst nezaměstnanosti přes 40 populace, 65 přes 80 65 mladých lidí, 80 žen, ti všichni jsou nezaměstnaní. To je nejvyšší míra nezaměstnanosti a je to prostě nezvládnutelné, nepředstavitelné že by lidé mohli za této situace utvářet svou budoucnost. Ať už smíření nastane nebo nenastane. Někteří z vás se ptali, mezi kým vlastně to usmíření má nastat. Tady bych řekl, zmínil koordinátora generálního tajemníka OSN, pana Mladenova, který je koordinátorem. On řekl zcela jasně, co se děje teď, je návrat legitimní palestinské vlády do Gazy, aby tam vykonávala svůj plný mandát na západním břehu i v Gaze. To je to, co jde. V tuto chvíli nejde zatím o utváření vlády národní jednoty, je to návrat palestinských úřadů do Gazy. To musíme tedy bedlivě sledovat, ale myslím, že je v zájmu všech, aby došlo ke změně paradigmatu. Já samozřejmě nemohu komentovat, jak jsou připravené strany na to, aby dosahly úspěchu. Vypadá to, že je tady vážně míněné úsilí a myslím, že si zaslouží podporu. Myslím, že poslední užitečná věc by teď byla sledovat, co se děje, komentovat to z bezpečné vzdálenosti, sledovat, jestli to funguje nebo ne, když to bude fungovat, připojit, když to nebude fungovat, takto komentovat. Já si myslím, že teď je třeba dopustit se jistého politického rizika, podpořit tuto oblast. Ano, popsal jsem eh, ty lidské rozměry, socioekonomické rozměry situace v Gaze a já všem lidem říkám, že můžete mít svůj názor na účastníky, na strany, třeba i na Hamas, ale za těch podmínek, které jsou teď, v Gaze, tak eh, z toho plynou obavy o budoucnost v příštích obdobích. To znamená, v humanitárním smyslu slova se musíme posunout nad rámec těch stávajících podmínek. Když generální tajemník pan Guterres nedávno byl v této oblasti, tak se sešel s některými rodinami, jedna z nich od nás ze školy a když tam seděl, tak jedna z maminek si vzala tu, tu, tu, tu vodu a dala své dceři napít, najednou se zastavila, říkala, no už dlouho jsem nepila vodu z lahve, protože v Gaze prostě už voda není bezpečná. Všechno je to kontaminované, slané, nevhodné. Nemůžete si tedy pustit vodu z kohoutku a napít se. Všechno se to pumpuje e, do moře, protože není dost elektřiny, není možno, není možno vodu upravovat. Je to vedle té humanitární katastrofy, je to velká ekologická katastrofa, která se chystá za našeho přihlížení. To znamená, okolnosti jsou velice znepokojivé. Pak tady bylo pár otázek na otázku příspěvku z arabských zdrojů pro naše finance. Musím říct, že mám pocit, že se nám docela podařilo hlavě v Emirátech a Saudské Arábii najít aktivní podporovatele UNRWA. Saudská Arábie třetí nejdůležitější donor po Unii a Spojených státech. Tradičně podporují rekonstrukci, obnovu budovů a infrastruktury v Gaze, pomáhají nám budovat školy v Jordánsku na západním břehu a pak máme podporu z Emirátů, hlavně v těch klíčových oblastech, jako je vzdělávání a sociální práce a samozřejmě, že to velice vítáme. Pak tady padla otázka, myslím, že o té vládě národní jednoty už jsem hovořil, už jsem řekl, v tuto chvíli se vracejí palestinské úřady do Gazy a budou tam vykonávat svůj mandát. Podle mého chápání v tuto chvíli ještě nejde o tu vládu národní jednoty ve smyslu integrace jednotlivých stran, ale jde o to, že palestinské orgány budou plnohodnotně vykonávat svůj mandát. A pak ty otázky, pane předsedo, vy jste se ptal na tu důležitou věc kritiky, která občas je na nás směřována výuka v našich školách, zda dostatečně chráníme budovy proti zneužití a tak dále. Tady bych řekl dvě věci na doklad toho, jak k tomu přistupujeme. V roce 2014 během konfliktu v Gaze bylo zasaženo sedm našich škol izraelskou dělostřeleckou palbou, 44 lidí přišlo o život, přes 200 lidí bylo zraněných v těchto školách, kde se ukrývalo přes 3000 eh, vysídlenců v Gaze. Ve stejné chvíli byly palestinské skupiny, které umístily zbraňové systémy ve třech z našich škol. No co se stalo? Za prvé UNRWA sama to zjistila při našich vlastních kontrolách. Přesně proto, že se bojíme, že by e, v době konfliktu mohlo dojít k takovému zneužití, tak sami děláme ty inspekce. Není to tak, že já bych autem bezpečně někam dojel. To je uprostřed válečné zóny, my děláme vlastní kontroly. A když jsme zjistili, e, že zbraňové systémy byly umístěny byly to komponenty zbraní, ne celé systémy, komponenty, součásti, tak to prostě narušilo neutralitu našich škol. Nejenom, že jsme informovali obě strany, ale veřejně jsme to bez výhrad odsoudili. V tomto případě je úplně jedno, kdo poruší předpisy, ale ať to poruší, kdo to poruší, my to odsoudíme, jako jsme to udělali letos, když při rekonstrukci jedné z našich škol v Gaze jsme zjistili, že se tam našla součást tanku. Zase, my jsme to našli, my jsme o tom informovali a také jsme v tomto případě z toho obvinili přímo Hamas. Tedy ten dojem, který vzniká nebo některé kruhy ho šíří, že k tomu přistupujeme lehkovážně, není pravda. Máme velice robustní rámec neutrality v rámci OSN, vzděláváme personál specificky tímto cílem. A když mi někdo říká, no co očekáváte od lidí, že budou neutrální, tak já vždycky říkám, víte, já jsem Švýcar a někdo si myslí, že Švýcaři se vyrábějí neutrální v nějakých odlehlých tavárnách. Nikdo se nenarodí neutrální, mám srdce na stejném místě jako vy, mám své chápání spravedlnosti, vím, jak vypadá, ale pokud se stanu členem Spojených národů a jsem personál UNRVA, tak se musím vyhnout všem politickým kontroverzím, nesmím si vybrat stranu a nemohu přijít s politickým statementem. A to je to tež, co říkám palestinským kolegům neočekávám, že někdo z nich bude neutrální vůči nespravedlnostem vlastních dějin. Oni musí být neutrální, když jsou personál OSN, tak musí být neutrální. Nemohou být neutrální ve své duši, musí být neutrální v komunikaci, na Facebooku, kdekoliv jinde. My neakceptujeme výjimky z tohoto pravidla a vzdělávání a trénink těchto lidí a také opatření, když to poruší, jsou velice rázná. Z kruhu mimo UNRWA, ale i uvnitř jsme uh, příklady eh, třeba na Facebooku porušení neutrality. Když jsme všechny ty případy dali dohromady, tak to bylo žádná celá pět desetin procenta z 30 tisíc lidí personálu. Opravdu to neznamená velký problém v rámci UNRWA. My to tedy bereme opravdu velmi vážně. Činíme opatření, kde je třeba, protože víme, že je to naprosto esenciální eh, parametr, který, o který se opírá důvěra, důvěra i našich partnerů a myslíme si, že to je ta nejmenší věc, kterou můžeme udělat pro to, aby tato organizace nadále si vaši důvěru zasloužila. Děkuji vám. Well, Mr. Greenville. Děkuji vám mnohokrát, že jste mezi nás přišel. Myslím si, že to bylo velmi významná výměna názorů v našem výboru a dovolte, abych vám poděkoval ve jménu všech členů našeho výboru za vaše úžasné úsilí a práci z titulu generálního komisaře a že jste nám seznámil se situací komunity palestinských oprchlíků a komunity palestinců. Buďte si jist, že, Evropská, že vaše organizace je důležitým partnerem institucí Evropské unie my teď čekáme na mm, pana Dimitrova, ministra zahraničí bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Přistál je na cestě, ale pravděpodobně mm, dorazí až tak za 20-25 minut, ale pojďme se domluvit, eh, že přerušíme zasedání na 15 minut, takže se uvidíme za 15 minut. Buko, Deško, konkretno. dobro, sad su, sad je jedan, predizborna Samo su te Sad treba vidjeti šta se radi.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

Takže dámy a pánové, drazí kolegové, jsme trošku ve spoždění. Je mi velkou, velkým potěšením přivítat mezi námi Nikolu Dimitrova, nového ministra zahraničí bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Byl jste několikrát tady v posledních týdnech, nejenom v Bruselu, ale v celé řadě dalších evropských hlavních měst což ukazuje, že jste velice proaktivní a konstruktivní eh, podporovatel vašich diplomatických úsilí. Já, abych to nezdržoval, tak bych vám hned rád dal slovo. Slyšel jsem, že jste měl nějaké potíže dostat se sem do Bruselu dnes, ale jsme šťastní, že se vám to nakonec podařilo. A také samozřejmě vítáme váš tým a pana velvyslance. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Drahý Davide, smím-li? Eh, jak jsem se dostal ze Skopje do Bruselu, to bylo skutečně krvavé slzy. A nejenom díky tedy problematikám cesty z bývalé republiky Makedonie do Bruselu. Já jsem musel řídit do Bulharska a potom přes Vídeň a potom, abych se setkal s vámi zde v tomto chrámu evropské demokracie. Pokusím se být stručný, abych spíše umožnil dostatek prostoru na diskusy, na výměnu názoru. Jsem tady, abych vám vyprávěl dobrý příběh. Je to příběh usměřování a je to podpora demokracie. Možná jste slyšeli o mé zemi jako o zemi v krizi. Eh, protože zneužívání úřední moci a špatná práce byla v minulých letech eh, charakteristikou eh, díky té známé aféře, ale naše společnost se ukázala být daleko více schopná usmíření než naše instituty, instituce. Zmobilizovaly se do určité míry i také byli schopni se domluvit přes a překonat politické hranice. A měli jsme v prosinci volby a myslím si, že eh, největším bodem zvratu byl večer 27. dubna, kdy jsme měli míru když jsme viděli zakrvavené obličeje některých našich politiků, členů parlamentu, včetně bývalého ministra obrany a bývalého premiéra. Ale tady se zrodila nová tvář naší země. Jsme zralejší, Eh, a eh, z té krize se zrodila vůle budovat evropskou demokracii v naší zemi. A to je vlastně zásadní slib, který dala naše vláda. Chceme mít svobodná média, protože potřebujeme informovat situace, eh, o naše občany, kteří jsou páteří naší demokracie, potřebujeme nezávislé soudce, Eh, kteří budou nestraně a bez politického vlivu vykonávat svou práci. Potřebujeme funkční parlament, a který bude kontrolovat exekutivní moc. Co se týče zahraniční politiky, Tady máme tady tu eh, vnitřní domácí agendu, máme koordinaci s komisí v našem takzvaném 3-6-9 letém plánu reform. Chceme zapojit občanskou společnost jak do rozvíjení těchto plánů, tak do monitorování implementace těchto plánů. Eh, máme teď 3, 6 a 9, čili první období 3 měsíce, pak 6 měsíců, pak 9 měsíců a všechny kroky jsou právě teď finalizovány a jeden z pěti se ještě musí dokončit. Co se týče naší zahraniční politiky, rozhodli jsme se, že je na čase, Eh, abychom změnili ten, eh, tu nejistotu, které čelíme, jak vy, tak my na Balkáně, a to je ten globální problém světa. A pokusíme se udělat všechno, co bude v našich silách, abychom měli eh, jasnější budoucnost. A moje klíčové poselství je, protože jsme měli určitý vítr v zádech, po, pardon, měli jsme, eh, postupovali jsme proti větru, ale když nám dáte podporu a dáte nám vítr v zádech, tak se nám jistě podaří dospět eh, k plodné slizni. A protože migrační krize tak jasně ilustrovala, že balkánský region je integrální součástí evropské bezpečnosti, jsem zde proto, abych vás přesvědčil, že e, se vyplatí investovat do našeho regionu. Bude to dobré jak pro nás, ale bude to rovněž dobré pro Evropu jako takovou. Um, prioritní cíle jsou vstoupit do Evropské unie, ale ne e, kvůli vstupu, Eh, do Evropské unie, ale abychom také Evropu přivedli do země a budovali v ní její demokracii. Chceme se připojit k NATO a chceme mít dobré vztahy s našimi sousedy. Domníváme se, že prioritní otázkou zahraniční politiky je řešit problémy, otvírat dveře a stavět mosty a investovat do přátelství. Věříme, jsme přesvědčeni, že to nedokážeme sami, pakliže nebude úspěšný celý region. Proto chceme mít úspěšné sousedy. A také jsme pevně přesvědčeni o tom, že všichni sousedi také věří v, nás úspěch, v náš úspěch. To je taková obecná perspektiva, s jakou přistupujeme k našim vztahům. Po návštěvě Bruselu, a to byla první návštěva vlády 12. června, O dva dny později jsem byl v Aténách, eh, protože máme tu velkou nevyřešenou zážitost s našimi řeckými přáteli a od té doby jsme pracovali na budování důvěry eh, tím, že jsme se snažili vytvářet eh, dobré vztahy s ministrem Kociasem, který nám oplatil naše návštěvu, přišel do Skopje v srpnu a minulý týden ehm, v Soluni jsme se setkali na regionální akci, která zahrnovala nejenom naše dvě země, ale také Bulharsko a Albánii. Co jsme eh, v, minulých, eh, v minulém týdnu ve Soluni udělali, dělali, pardon, bylo diskutovat o naší snaze investovat do pozitivní vize pro náš region nalézat společné věci, věci, které nás spojují, abychom mohli lépe, eh, snadněji řešit věci, které nás rozdělují. A také jsme hovořili o tom, jak se stát do budoucna evropskými spojenci eh, protože neexistuje žádná jiná strategická alternativa pro naše země než eh, Evropa. Také jsme Eh, zapojili Bulharsko. Bulharsko eh, bude od 1. ledna příštího roku předsedat Evropské unie a díky politické vůli a vize obou premiérů, pana Borisova a pana Zajeva, během dvou měsíců budeme schopni eh, dospět ke kompromisu aniž bychom tam měli nějakého prostředníka třetích stran, aniž bychom podléhali nějakému tlaku. A jsme šťastní, že tato přátelská dohoda, která byla završena, byla velice oceňována našimi partnery. Někteří říkali, že toto by mělo být inspirací pro celý region. Také jsme jeli do Tyrany. Budeme mít první smíšené zasedání obou vlád během několika měsíců od nezávislosti tedy obou zemí. A já jsem pozval mého kolegu z Kosova na návštěvu, protože tam trvalo trošku nějakou dobu, než ustavili vládu ale teď můžeme tedy eh, se pohybovat pozitivním směrem. Eh, uvědomujeme si naléhavost konat. Vidíme, že Evropa má mnoho úkolů eh, čelící jedné krizi po druhé, ale možná, že náš region může být zároveň příležitostí, moudří lidé říkají, nikdy neprošvihni dobrou krizi, my jsme se poučili z naší vlastní krize, viděli jsme, jak důležitá je svoboda sdělovacích prostředků právní stát pro eh, naši společnost a doufejme, eh, že také budeme mít podporu Evropy a širšího mezinárodního společenství, které nám chybělo. My jsme byli zablokováni vlastně po několik let a to není trvale udržitelná pozitivní strategie, jak postupovat pro region, pro velkou strategii západního Balkánu, abychom fungovali, potřebujeme hmatatelnou evropskou perspektivu a potřebujeme seriózní hmatatelné reformy. My, naše země nese největší eh, zátěž na našich bedrech v celém regionu ale potřebujeme více také včasné spolupráce. Vítáme obnovenou pozornost, která je věnována našemu regionu, jak co se týče návštěvy vysoké představitelky Federiny, Federiky Morgerinové, Máme tady také eh, projev komisaře Junckera, předsedy Junckera, který hovořil o stavu Unie. Víme, že někteří lidé jsou ještě skeptičtí, ale chceme, jsme přesvědč, jsme ochotně dodat dostatek důvodů, proč je nutné a také nejinteligentnější to udělat. A proto musíme také my vykonávat naše úkoly a plnit. Včera ráno jsme měli zasedání s premiérem a s klíčovými ministry, kteří jsou zapojeni do vytváření agendy, vnitřní agendy pro reformy. Rozhodli jsme, že se soustředíme na několik velikých záležitostí, zejména co se týče justiční reformy. Eh, vypracovali jsme cestovní mapu, co se týče druhé zprávy Pribeho E, což e, jsou experti na vysoké úrovni, které tedy vede Richard Pribe a jeho zpráva byla nejlepší zprávou, která kdy byla učiněna v kontextu krize země. To byla první zpráva, teď máme vlastně druhou zprávu od něj a my, využijeme, my to využijeme jako cestovní mapu, abychom budovali trvale udržitelnou demokracii v naší zemi, zejména řešením otázek justice, justiční reformy a také spravodajských služeb což je oblast, která byla vlastně eh, jádrem problému. Co se týče svobody sdělovacích prostředků, už máme viditelné výsledky, viditelný pokrok, posílení práva legislativního rámce v zemi. Eh, eh, tady jsme také dobře postoupili, máme už dobrý rámec, co potřebujeme je zatím ještě implementovat tento dobrý stanovený legislativní rámec. A v některých sdělovacích prostředcích, byť připravujeme nový zákon v této oblasti s velice trans, na základě velice transparentních konzultací se všemi aktéry zúčastněnými stranami, zástupci vydavatelství, nakladatelství a novináři, eh, trvalo určitou dobu, než se nám podařilo obrátit kormidlo, abychom vedli zemi jiným směrem. A myslím si, že všichni, všechny prominentní organizace, které monitorují a měří svobodu tisku, jako je Freedom House, reportéři bez hranic eh, a úředníci komise, jistě zjistí, že došlo v naší zemi k velkému pokroku v této oblasti. My jsme se uvědomili, že to je zdravý přístup a bylo by dobré, kdybyste také jeli k nám a vedli rozhovory s ne zrovna přátelsky naladěnými novináři vůči nám, aby se e, zastavila platba korupčním reklamám. Jedna zpráva komise, kterou jsem viděl, odhadla, že až do 60 mediálního trhu bylo vlastně dotováno z vlády a my jsme se rozhodli eh, tyto dotace zastavit, aby působily síly trhu. A jako výsledek máte celou řadu různých stanovisek, máte i fake news, které vidíte v naší eh, doméně veřejných sdělovacích prostředků. Tento, tato nová tvář, která vzešla 27. dubna z voleb, je, nepotřebuje vyjednávat nepotřebuje eh, sepisovat sta tisíce stránek, aby mohla být hrdá. My jsme vrátili naší zemi naději. Poslední sdělovací, poslední výzkumy veřejného mínění ukazují, že hlasy se zvýšily pro evropské až do 70, 70, 77%. Lidé jsou optimističtější, eh, co se týče pře, pře, eh, politiky nové vlády podporuje 60% občanů v některých oblastech dokonce vyšší. Čili teď podporu máme a my musíme konat. Eh, příští neděli máme lokální volby a stejně jako jiné důležité volby, jako například v Rakousku, myslím dokonce ten stejný den. A klíčem pro náš úspěch je konat dobře, mít silnou volební komisi a velice striktní, mít rozdělené jednotlivé strany a stát, protože bývalý mm, předseda vlády neměl moc čas na to, aby vedl kampaň já jsem si vzal den dovolené a užíval jsem mé soukromé vozidlo, abych navštívil různé lokality eh, jako přípravu k volbám. Je to komplikované, je to obtížné, ale je to demokracie. A možná poslední věc, protože mohu hovořit o tom, kde se nacházíme v oblasti vnitřních reform a našich vztazích eh, v regionu skutečně pro nás je nesmírně důležité, abychom učinili ten další krok. Uvědomujeme si, že a myslíme si, že tady bude určité okénko příští rok. Máme už instituce se zkušenostmi, které viděli, co se stane, když nemá region perspektivu. Máme členské státy, které mají teď větší vůli zapojit se do spolupráce. Vidíme, že eh, komise také vyslovuje eh, doporučení bez podmínek. Uvědomujeme si jasně, že nemůžeme bojovat za naši cestu tím, že bychom eh, v Řecku viděli protivníka. Musíme se snažit vyjednávat, abychom se stali budoucími spojenci. Takže to je způsob, jakým přistupujeme i k tomuto problému. A myslím si, že teď bych mohl skončit. A prosím pěkně, eh, snažte se eh, uvažovat o mé zemi jako o zemi příležitostí a ne jako o zemi krize. A pravděpodobně je to také příležitost pro Evropu ukázat, že nejenom eh, může zadržovat negativní dynamiku, ale může pomoci přinášet pozitivní výsledky. Je-li nějaký region, eh, kde tedy se to může projevit, tak to je zcela jistě Západní Balkán. Naše budoucnost je s vámi a je na čase, abychom vstali a bojovala za to a je na čase, aby vy jste nás v tom podporovali. Děkuji vám mnohokrát. Thank you, Nikola. Děkuji vám, pane Dimitrové, za vaše úvodní prohlášení. Milí kolegové, teď tedy prosím, za prvé, tato schůze trvá do 12.30, maximálně 12.45. Maximum podle tohoto seznamu už 13 lidí se přihlásilo o slovo a další kolegové se stále ještě hlásí. Pokusím se být spravedlivý, jak to půjde. To znamená, maximum, co můžu udělat, minuta na osobu. Jediný způsob. Then we will have to see how far we can get through this list. I'll try and cover as many colleagues as possible. Pokusím se, aby se dostalo na maximum z vás. Začneme s pravodaji. První pan Weigl. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, přivítal našeho hosta. Vítám vás, pane ministře, u nás ve výboru, vítám vás v parlamentu. My jsme se minule, v minulosti už párkrát eh, sešli a v dobré atmosféře jsme si vyměňovali názory. Přinesl jste nám z Makedonie dobré zprávy a jsem velice rád, že jsem je slyšel a mohu potvrdit. Čtu makedonské noviny každý den a opravdu ty noviny jsou jiné, atmosféra ve vaší zemi se změnila. Bez ohledu na to, co jste už řekl, musím říct, že to slovo reconciliation, smíření, je pro Makedonii velice důležité. Myslím, že eh, nová vláda udělala značné kroky dopředu, povedlo se jí zahrnout do odpovědnosti, do vládní odpovědnosti strany makedonské i strany albánské a to je pro celou zemi strašně důležité. Vím, že vaše první kroky jako ministra byly směrovány vůči vaším sousedům. A protože času mám málo, tak bych vám chtěl říct, že můžete se spolehnout na podporu tohoto parlamentu. A když hovoříme o důležitých věcech, jako kdy Makedonie bude moci zahájit jednání s EU, tak to myslím, že je klíčová věc a určitě vás budeme podporovat. Děkuji. Děkuji. Další šéf interparlamentní delegace, pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, sdílím váš názor, že je na čase opustit čekárnu. A také sdílím váš názor v souvislosti s relevancí investic do toho regionu. Mám pocit, že ta myšlenka, že to má strategický význam, je v EU podporována a vím, že to podporuje každý, kdo se tohoto procesu účastní. A tedy bych se zeptal, co zamýšlíte podniknout, aby uh, došlo k posílení vnitřní důvěry, protože čím silnější budete doma, tím víc můžete udělat na venek. A tedy má otázka zní, můžete říct něco o takzvané jazykové otázce, o tom novém jazykovém zákonu, protože máme různé informace o tom, co to znamená. Mohli byste nám to prosím trochu osvětlit a Hodně štěstí při výkonu vaší odpovědné funkce. Pan Fleckenstein za SAD. Jenom velice stručně, 10 vteřin. Myslím, že musíme mít jistou míru sebekritičnosti. Jak dlouho už vás necháváme v čekárně a možná by se dalo něco udělat i s tou nepříjemnou minulostí. Myslím, že bychom vás měli podpořit všude možně a také bychom vás měli podpořit, bude-li to nutné, ve vašem jednání s Řeckem, co se týká názvu. Neměli bychom přihlížet, měli bychom pomoci. Děkuji. Děkuji, pane Fleckensteine. Za GUE paní Sakorafa. Děkuji, pane předsedo. Pane Dimitrove, po dlouhém období politické krize a nestability. Ano, posloucháte mě, pane Dimitrove. Vítám vás. A po dlouhém období politické krize a nestability ve vaší zemi eh, se vracíte k normalitě. Dovolte mi, abych sformulovala jednu poznámku. Není dost času pro to, abychom zanalizovali hlouběji tuto otázku. Dovolte mi abych hovořila o té deklaraci, kterou jste řekl o vyjednávání. Hovoříte o tom, že chcete zahájit vyjednávání proto, abyste nestratil ty jazyky, které byly uh, vyloučeny. A hovořil jste také o Řecku. Řecko eh, bude podporovat evropskou perspektivu bývalé republiky Jugoslávie, Makedonie až vaše země se vzdá určitých praktik a až odpoví na veškerá kritéria. Ta otázka jména eh, nesmí být zneužívána, eh, protože je nastal okamžik, kdy musíte dokázat, že máte opravdu politickou vůli eh, rozhodnout tuto otázku o pojmenování vaší země. Vy jste to ohlásil a Řekl jste, že to uděláte a to by bylo odlišné jednání vaší vlády od té, která předcházela. Čili veškerá debata o vyjednávání a o e, přistoupení k Unii nejsou možná, pokud vy nesplníte veškeré požadavky a to bude určitě zkouška, pokud si splníte, nežli se budem, přistoupíme k otázce jména. Děkuji kolegové, držte se prosím časového limitu. Teď pan Kukan za EPP. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře, rád vás tu vidím. Osobní věc. Vím, že plnou parou se snažíte oslovit i opozici. Je to dobře, ale měli byste také sdílet odpovědnost a víme, kolik se toho od vás očekává. No a Zatím, co vidíme z eh, úsilí vaší vlády, to si myslím, že je dobré. Rádi bychom vás v tom podpořili a dodali vám odvahy. Nechci opakovat to, co tady už zaznělo, ale rád bych eh, zdůraznil za sebe jednu věc a sice, že udržitelný konstruktivní politický dialog mezi vládními stranami a opozicí je zásadní podmínkou pro pohyb dopředu a předpokladem pro udržitelný pozitivní vývoj. Někdo také tady zmínil tu čekárnu. Druhá čekárna ve vztahu k NATO, co tam budete dělat a hodně štěstí. Děkuji, pan Nekukane, pan Picola. Děkuji, pane ministře. Velice rád vás tady vidím. Popsal jste cestu, kterou máte za sebou. Nešto jednostavný, jako netrebe. A doufejme, že vaše budoucí cesta k Evropské unii bude eh, jednodušší. My jsme si vyslechli i poslední rozhovor pana předsedy Junkera. Dvě otázky na vás. Vy jste říkal, že strategickým cílem nové vlády je Evropská unie a vstup do unie. A vidím z vašich činností, jakým směrem se ubíráte. Ale prezident vašeho státu Ivanov nedávno hovořil o vztazích s Čínou a on velmi jasně eh, řekl, že by eh, neměl velký, eh, že Evropská unie nemá velký zájem o investice do eh, bývalé republiky mm, Makedonie, čili hledají se jiné zdroje financování, například v Číně. A vy, jak byste toto okomentoval v okamžiku, kdy probíhá ta vaše kampaň pro místní volby? Předpokládáte, že po těchto volbách budou nějaké tlaky? Děkuji, pane Picolo. Pan van Bálen, minuta. Vítám vás, pane ministře, děkuji, dobrý den. Ještě si pamatuju, když jste byl velvyslancem v Nizozemsku a dobře jsme spolupracovali. Jediná věc, kterou chci říct, máme problémy v Belgii a v Lucembursku. My máme provincii a nikdy jsme nebyli proti tomu, aby se Lucembursko jmenovalo Lucembursko je důležité, abychom vás podporovali a Atény by měly pochopit, že je třeba vyjednat nějaký kompromis. Děkuji a držím vám palce. Děkuji, pane Van Bálene, pan Epitideos. Děkuji, já vám přeji Eh, velmi dobře vás zde vítám. My nemáme čas, čili já budu velmi stručný. Jediná země sousedící, eh, která, která respektuje národní suverenitu a která eh, nemá požadavky teritoriální, je Řecko. Přesto vy chcete část tedy toho jména helenského a to je opravdu opravdu odraz eh, určité agresivní vize eh, vůči naší zemi. A toho byste měli tedy, toho byste se měli vzdát a to bude taky překážkou při vašem vstupu do Evropské unie. Pokud vy byste byli na místě Řecka, a přicházím zde k té mojí otázce, vy byste přijali něco podobného, vy byste přijali eh, vstup země do Unie a do NATO s právem VETA země, která eh, na vás takto tlačí a proto se na to ptám. Děkuji. Teď za stranu lidovou, nejdřív pan Freda. Děkuji vám. No a... Máte pravdu, když říkáte, že váš kraj může postupovat eh, dobře? Myslím si, že to je důležité, že máte dobré vztahy s Bulharskem a nakonec je zde jedna otázka. Vy jste se zmínil před několika týdny o, referendu ohledně jména. Máte nějaký eh, kalendář? Víte, kdy se toto referendum má odehrát? A toto referendum nevytvoří ještě více napětí, než do posud? Děkuji. Thank you. Děkuji vám, paní Covko. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za tuto prezentaci makedonské vůle vstoupit do Unie. Jako Chorvatka nemohu říct nic víc, než že vás budeme podporovat, ale musím vás varovat, že bez plurality médií a bez dostatečného prostoru pro dialog uvnitř společnosti, tak eh, žádná cesta do Evropy nevede kolem toho. Ráda bych vás vyzvala, abyste byli mírotvorní, tak abychom ve výboru pro zahraniční věci už o tom nemuseli hovořit, aby Makedonie eh, byla míru milovnou společností, tak jak se o to zastavil, zasadil bývalý prezident. Děkuji, paní Sovko, pan, paní Petr. Pozdravljam vas u ime neformalne skupine prijatelji Makedonije. Naravno još jednom... E, vás vítám. Ještě jednou e, bych chtěla zdůraznit, že zcela podporuji integraci Makedonie do Evropské unie. Makedonie dokázala už několikrát, že je schopná odpovědět na kritéria z Kopenhagen, z Kodaně a že je schopná realizovat reformy integrace Makedonie do Evropského společenství po, po pozitivním doporučení komise je kombinací pozitivních prvků pro Makedonii a pro Evropskou unii, ale i pro celou tuto oblast. Makedonie je zablokovaná už více než deset let této situace, a myslím, že nastal okamžik, kdybychom měli začít jednat s Makedonií vhodným způsobem a odstranit veškeré překážky na cestě do Evropské unie. Není tajemstvím, že eh, tento přístup blokuje Řecko a to kvůli názvu této země. Vy jste hovořil o tom, že jste se setkal s řeckým vaším partnerem. Mě zajímá, jak se o tom zamýšlíte a očekáváte, že se Řecko změní v této otázce jména? Děkuji. Děkuji, paní Kaněte. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane ministře. Já se můžu připojit ke kolegům, kteří již říkali, že my si uvědomujeme význam západního Balkánu připojit se k Evropské unii. Evropská unie byla vytvořena na základě spolupráce, začlenování a základních hodnot a my očekáváme, že po krizi nová vláda bude schopna implementovat právě tyto hodnoty v Makedonii. Jsem šťastná, že se dovídám, že došlo k pokroku, co se týče řešení těch hlavních záležitostí. Evropa je kontinent, kterým procházeli lidé, přecházeli, překračovali eh, řeky, hory, jezera, a bylo by skutečně, eh, kdyby se tady říkalo, kde je můj původ, jako pocházím od tato, tato, jako kdyby řekla McAllisterovi, že my z Pobaltí si chceme nárokovat Pobaltí, protože v 16. století tam eh, působily baltské eh, baltské kmeny, které se jmenovaly Prusové. Takže toto jsem chtěla poznamenat. Děkuji. Děkuji. A na závěr pan Kefalokianes. děkuji, pane ministře. My samozřejmě podporujeme přístup eh, západního Balkánu do Evropské unie a vaší země taktéž. Samozřejmě, eh, pokud vy splníte kritéria z Kodaně, eh, vláda ve Skopli zdá se, se vzdala politiky která byla nesrozumitelná, to je z politiky, eh, kterou zaujímala bývalá vláda. Ta předchozí vláda eh, se pokoušela využívat eh, jméno Makedonie jinak, než to děláte vy, a to proto, aby odvrátila aby, aby nějakým způsobem si nárokovala území. A to je to, co současná vláda nedělá. existovaly a odehrály se různé rezoluce, i rezoluce OSN, eh, které se týkaly eh, vstupu vaší zemi. Eh, je zde dobrá vůle v Řecku a z vaší strany také proto, aby v tém, tom vyjednávání jsme postoupili dál. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane ministře. To bylo 13 otázek a vy máte méně než 10 minut. Mhm. Děkuji mnohokrát za vaše příspěvky. Domnívám se, mm, jsem vám vděčný také za to uznání pro celý region a myslím si, že příští rok můžeme společně vykonat dobré věci. Nevím, zda jsem to explicitně vyjádřil či nikoliv, ale Rád bych ve jménu celého regionu vyslovil naši vděčnost Evropskému parlamentu, eh, který byl vlastně nejhlasitější, když volal po podpoře našeho regionu, když to srovnáme s jinými evropskými institucemi a evropskými lídry. Usmíření, národní jednota, eh, to tady zaznělo několikrát. My to jasně uznáváme. Investovali jsme do toho, abychom z parlamentu udělali silnějšího politického hráče v doma. Byl jsem povolán, abych prezentoval výsledky mých prvních 34 dnů ve našem výboru pro zahraniční záležitosti v našem parlamentu. Potom dohoda o přátelství s Bulharskem byla prezentována premiérem a Nejprve byl tedy nepodepsaný návrh prezentován, předložen parlamentu a veřejnosti, než byla ta dohoda podepsána. S... Také se tady zmínilo využívání různých jazyků. O tom se také diskutovalo v parlamentu ale rovněž i v příslušných výborech, nejenom obecně. První prv, prvek jsou lokální volby. Víte, že politické Eh, úsilí eh, je různé a je velice těžké, jak si podporovat tu národní jednotu a něco pro ní udělat eh, v těch nejbližších dnech před volbami. Za druhé, ta krize nebyla jenom morální krizí, bylo to také institucionální krizí beztrestnosti a záležitost odpovědnosti je velmi obtížná pro určité, především, kteří byli zapojeni a byli jakoby subjektem těch, kteří porušovali legální systém země. Myslím si, že ve střednědobém a dlouholobém eh, měřítku nebudeme mít úspěch, dokud se nám nepodaří uskutečnit ty velké strategické cíle Evropa, naši sousedé, NATO, ekonomie, Můžeme tedy um, mít různé ideje na to, jakým způsobem na tom pracovat, ale musíme, potřebujeme být společně. Eh, zmínil jsem se také před tímto výborem pro zahraniční záležitosti v parlamentu, že abych uvítal radu pro zahraniční záležitosti, která by byla nějakým způsobem propojena s ministerstvem zahraničí, kde bychom hovořili se zástupci všech stran a všech parlamentu. Protože mně by to pomohlo řešit mou úlohu, protože já reprezentuji zemi a čím větší konsensus bude dosažen v tom, co je třeba dělat, tím lépe budeme moci vykročit tímto směrem. A je to určitá příležitost jít dopředu v usmíření a k tomu, myslím, dojde po neděli protože nejprve jsou voleni starostové v prvním kole, pak bude druhé kolo, to bude trvat tak dva, tři týdny, ale mohu vás ujistit, že tady existuje politická vůle, protože tady je taky potřeba proto. Tato vláda samozřejmě bude také dělat chyby, nebude-li mít silnou alternativu v politické soutěži. Potřebujeme sdělovací prostředky, potřebujeme monitorování ze strany občanské společnosti, ale potřebujeme to politické soutěžení. Já nevím, jak brzy budeme schopni se pohnout tímto směrem, protože já si upřímně myslím, protože slýchám tady zmínky zmínky, že opozice, jedna politická strana, se chce jaksi roztříštit na deset poslaneckých skupin, aby rozšířili svůj legální vliv. E, trvalo dva měsíce parlamentu, e, aby e, byl propuštěn hlavní prokurátor země. A to je dlouhá doba. Ale my se tam dostaneme. Ale myslím si, že když budeme dělat věci pořádně v demokracii, to je důležité přednostnit, eh, jak si dělat to řádně, než dělat to rychle. Je třeba brát parlament a politický dialog vážně. Zazněla tady otázka, ona to nedávno, zhruba před dvěma týdny, eh, eh, v jiném velení tady v tomto městě jsme vypracovali 17-bodový akční plán. Já jsem byl propojen ve své kariéře s NATO, protože jsem byl náměstkem ministra, když se v roce 2000 podepisovala prohlášení ve Vilniusu, eh, kde se, k čemu se přidružily tři pobaltské země, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko že Evropa bude eh, demokratická svobodná, dokud budeme spojenci. Začali jsme s Albánskem a Chorvátskem spolupracovat na koordinaci, ale v roce 2011 jsme byli opuštěni v tom. A příští rok nám bude 18 v tom přípravném cyklu. Budeme se snažit mířit na ten cíl přímo to vidíme nejenom v otázce energie, ale musíme využít i ty přípravné podmínky, které byly ve Varšavě a v Bokorošti, právní stát a tak dále. My jsme sdíleli zátěž od roku 2002. E, my jsme přispívali k pomoci v Afghánistánu, byli jsme čtvrtým největším přispěvatelem 71% občanů podporuje náš vstup do NATO. Eh, prezident a kampaň máme určité rozdíly. Máme mm, vztah soužití, ale zároveň se nám podařilo vytvořit takový základ, kdy jak vláda, my jsme sdělili jurisdikci, a snažili jsme se najít společný postoj na základě toho, jak hledíme na národní zájem. A mm, to, to, tento vztah se tedy rozvíjel tímto směrem. Byť existují rozdíly, ale asi i to je um, přirozené mít rozdíly. O, če, o co mám obavy? Eh, výsledky průzkumu veřejného mínění zatím se zdá jsou pro vládnoucí koalici. Eh, jsou tady pokusy využívat eh, zneužívat strachu, vzbuzovat obavy. A strach, to víme my všichni, to je mm, to charakterizuje i v globálním měřítku politické bitvy. E, tady prostě vzniká snaha varovat a způsobovat strach před imigranty a uprchlíky, e, že to jak... A to ale odvádí pozornost od těch větších záležitostí. Prosím, uvědomte si, že to jsou lokální volby, to znamená, tady hraje velkou roli osobnost, starosty, ale zároveň Mm, tady jistě bude vyslán eh, takový signál pro náladu v zemi a eh, mělo by to potvrdit eh, směr legitimity pohybu naší vlády a naší země. Co se týče pozorovatelské mise, ty také přijedou a budou pracovat na závěrečné zprávě. A když se podíváme na oddělení stran a státní moci, je Makedonie lépe připravena na volby. Co bychom bývali učinili, kdybychom byli Řecko? Já si opravdu myslím, a já jsem řekl, že naši řečtí přátelé by měli rozpoznat tu příležitost, ten dobrý moment, který v regionu máme. Africká moudrost praví, že když eh, budete chtít zničit svého souseda, zničíte sebe sama. Je to velice obtížné, ale musíme být racionální. Víme, že Winston Churchill řekl to slavnou větu, že Balkán produkuje více historie, než jsme schopni absorbovat či strávit, jestli ho smím parafrázovat. Já bych tomu rád řekla, já mám rakouského přítele, který řekl, kdy přestanete bojovat o to, kdo měl slovutnější, slavnější vítězství v historii a kdy začnete hovořit o tom, kdo má lepší životní podmínky a lepší zdravotní péči. Já si opravdu myslím, že to bude pro blaho našich občanů pracovat na porozumění, přátelství, Oni jsou eh, vlastně moudřejší než my politici, protože v každodenním kontaktu eh, se překračuje hranice každým dnem. Já jsem to sám viděl, když jsem řídil do Soluně obchod, eh, pokračuje výměna občané, a, ale a proto to je dobrý základ, na kterém lze budovat. Nemyslím si, že bychom mohli vyřešit ten spor s Řeckem, pakliže jedna strana by pocit, jedna země by měla pocit, že prohrála. Řecko nemůže být šťastné, když my budeme poražení. To znamená, že se musíme snažit změnit perspektivu nazírání na tento jev a snažit se najít takovou cestu, kde to bude stravitelné pro obě strany. To je cesta ku předu, domnívám se. Referendum my, Evropané, máme zkušenosti s referendy. Některé nejsou úplně šťastné, jak všichni víme. Je to opravdu mimořádná věc, která skutečně zasáhne hluboce duši národa. Teď eh, hlavní politické strany to akceptují, hlavně to je urychlenou no, potřebou mít nějaké řešení, které by společnost přijala. To vychází z té debaty o národní jednotě a smíření. Musíme najít cestu, jak čelit tomu problému, jak uznat realitu a otevřít společnost, ale také uh, a ten citát použ, už jsem použil a použiji ho znova. Je to J.F. Kennedy. Nikdy se nebojte vyjednávat, ale nevyjednávejte tak, abyste se museli bát. Samozřejmě budeme jednat, nebojíme se jednat a už jsme začali debatu o tom, jakou hlavní obavu Atény mají, proč jim na tom tak strašně záleží. Uh, a abych, a pokusíme se vysvětlit, proč je to pro nás tak důležité, jaké jsou u nás obavy, co je pro nás nejdůležitější v této otázce. Tak, tady skončíme. Děkuji vám za pozornost a prosím vás, abyste nám byli nápomocní aby nás čekal dobrý a optimistický rok 2018 nás i celý region. Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře. To byla velice plodná výměna názorů. Kolegové, budeme pokračovat ve tři s paní Barnabič, premiérkou Srbska. V půl třetí bude zasedání Byra.